Good morning to everyone. Uh, Přeji všem dobré dopoledne. Se mnou je tu paní komisařka Jourová, aby vám představila uh, nový seznam třetích zemí, uh, které jsou v novém režimu pro praní špinavých peněz a financování terorismu. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Evropská komise dnes přijala seznam 23 třetích zemí, s vysokým rizikem praní špinavých peněz a financování terorismu. Nejprve bych chtěla vysvětlit kontext a naše hlavní cíle. Evropská unie nesmí být eh, destinací ilegálních peněz. Evropský finanční systém nesmí sloužit jako nástroj k praní špinavých peněz a nesmí sloužit jako nástroj k financování trestné činnosti, včetně terorismu. Proto máme velmi striktní pravidla a je povinností Evropské unie a členských států zaručit, že naše finanční systémy budou bezpečné a zabezpečené. Máme před, je to náročný úkol a nechceme si ponechat žádné slabé místo a žádné díry v evropském systému. Jde tedy jak o vnitřní úsilí, tak o vnější úsilí. Vnějším úsilím je minimalizovat rizika zvenčí, což je eh, hlavní dnešní téma, protože dnes hovoříme o rizikových třetích zemích. Pokud jde o přísné předpisy a eh, důkladné vymáhání těchto předpisů, tato pravidla platí jak uvnitř Evropské unie pro členské státy, tak platí mimo Evropskou unii pro transakce s třetími zeměmi. Včera eh, byla v Evropském parlamentu uzavřena dohoda o důležité legislativě, která umožňuje policii rychlý přístup k zásadním finančním informacím pro účely trestního vyšetřování v přeshraničních případech. A zítra zahájíme vyjednávání o silnější roli eh, Evropského bankovního eh, orgánu v dohledu nad plněním povinností týkajících se praní špinavých peněz pro banky. Chtěli bychom vyslat ten signál, že Evropská unie je otevřená podnikání, ale není naivní a musí chránit eh, své finanční systémy. Eh, my jsme toho udělali hodně díky také eh, neodbytnosti Evropského parlamentu a díky spolupráci vlád členských států. A já jsem hrdá na to, že Evropa má tvrdé předpisy proti praní špinavých peněz. Nyní je třeba tyto předpisy plně vymáhat jak vůči členským státům, tak vůči třetím zemím. Co to tedy znamená být na tomto seznamu? Znamená to, že jsme dospěli k závěru, že finanční a bankovní transakce s těmito zeměmi by mohly vystavit náš finanční systém vysokému riziku praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle předpisů máme povinnost uvést tuto zemi na seznam v případě, že existuje takovéto riziko. Náš seznam eh, rizikových třetích zemí je varováním a pokynem pro bankovní a finanční sektor, že musí eh, postupovat s výjimečnou opatrností eh, vůči transakcím s těmito zeměmi. Takže obchodní a ekonomické výměny a finanční transakce mohou pokračovat, ale budou zkoumány bankami podrobněji na základě rozšířené due diligence. Tohle není systém sankcí. Jediným účelem je eh, udržet bezpečnost a zabezpečení našeho finančního systému. Není to poprvé, kdy předkládáme takovýto seznam. Seznam máme už od roku 2016, ale nyní je to poprvé, kdy jsme provedli naše vlastní nezávislé hodnocení na základě eh, poslední směrnice o praní špinavých peněz, která obsahuje silnější kritéria. Tato kritéria jdou nad rámec ta, která používá využívá Financial Action Task Force, která vytváří mezinárodní standardy pro praní špinavých peněz a financování terorismu. Jdeme například dále, pokud jde o transparentnost struktury skutečných vlastníků, což je hlavní cíl, který jsme měli na zřeteli při revizi eh, směrnice o praní špinavých peněz. Já bych chtěla jasně říci, že i nadále hodláme pracovat na multilaterálním fóru Financial Action Task Force, ale jak k tomu v Evropě často bývá, vyplývá, rozhodli jsme se udělat ještě něco více a ještě více zpřísnit naše kritéria a stát se příkladem pro ty, kteří chtějí co nejlepší předpisy proti praní špinavých peněz tím, že prosazujeme transparentnost eh, skutečných vlastníků. Jak jsme došli právě k těmto 23 zemím, které jsou na dnes přijatém seznamu? Ten seznam je výsledkem objektivního a technického procesu založeném na jasných hodnoticích kritériích podle předpisů o boji proti praní špinavých peněz. Loni v červnu po konzultaci s členskými státy jsme zveřejnili metodologii tohoto hodnocení. Poté loni v listopadu jsme zveřejnili seznam zemí, které budeme hodnotit jako prioritní, a to zase po konzultaci s evropskými členskými státy. To pro mě mě bylo velice důležité, protože když něco dělám poprvé, e, jako je tomu tady, e, tak opravdu chci, aby to dopadlo správně. My jsme tedy identifikovali 132 zemí, které jsou relevantní pro toto hodnocení na základě toho, že s nimi máme významný objem transakcí. Poté jsme identifikovali 54 zemí, které budeme analyzovat jako první a to jsme také zveřejnili. Tento seznam je výsledkem eh, toho prvního nezávislého hodnocení. Hodnotíme eh, úroveň rizika, eh, které tyto země představují v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu. Hodnotíme legislativu těchto zemí a e, jejich implementaci v klíčových oblastech, včetně za prvé toho, e, do jaké míry e, je trestně stíháno praní špinavých peněz a financování terorismu, za druhé, do jaké míry se provádějí kontroly rizikových finančních transakcí ze strany národních finančních institucí, za třetí, jaké jsou pravomoci příslušných orgánů a do jaké jaké míry uplatňují sankce v případě porušování zákonů a za čtvrté, do jaké míry e, jsou dostupné a transparentní informace o skutečných vlastnících. protože vědět, kdo je skutečným vlastníkem firem a trustů, je pro nás klíčové, protože neprůhledné struktury se často využívají k praní špinavých peněz, eh, financování terorismu a daňovým únikům. Bohužel stále ještě je příliš mnoho zemí, které eh, tyto zásadní informace s námi nezdílejí. U těch zemí, které jsou na seznamu, pro ty země, které jsou na seznamu, mám e, jedno sdělení. Tohle je výzva k tomu, abyste odstranili své slabiny a e, mé dveře jsou vám otevřené, tak jako od samého začátku tohoto hodnocení. Mým cílem není uvádět země na seznam e, samoučelně. Mým cílem je postarat se o to, abychom měli bezpečné partnery pro naše finanční transakce. Ideálně by tento seznam byl v budoucnu prázdný. A já doufám, že mnohé země učiní vše potřebné proto, aby mohly být ze seznamu odstraněny. Některé už nyní podnikají významné změny a jejich smazání ze seznamu je pravděpodobné v blízké budoucnosti, u některých jiných eh, to může trvat déle. Eh, budeme i nadále úzce spolupracovat s těmito zeměmi a aktivně je podporovat na jejich cestě k uspůsobení svého systému boje proti praní špinavých peněz je v zájmu všech eh, mít eh, stabilní pravidla, bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu, a to zejména proto, že eh, riziko se šíří v bankovním sektoru jako požár. Tato opatření přispívají také ke zvýšení veřejné bezpečnosti, podporují boj proti organizovanému zločinu a financování terorismu, což je hrozba pro mírovou a demokratickou společnost. V Evropě se třídá skandál, po mnoha skandálech lidé eh, eh, podlehli deziluzi a eh, dostali dojem, že ti, kdo podvádí, hrají podle jiných pravidel, hrají jinou hru. Takže byl skutečně nejvyšší čas, aby Evropa začala jednat. Dlužíme to občanům, pokud chceme obnovit jejich důvěru v bezpečnou a spravedlivou Evropu. Takže jaké jsou další kroky? Dnešní rozhodnutí je pouze jedním z kroků dlouhodobějšího procesu. Evropský parlament a členské státy eh, budou mít nyní čas eh, jedno, jeden měsíc zvážit tento seznam. Eh, samozřejmě budeme monitorovat i dál všechny Eh, tyto státy, které byly eh, podrobeny přeskoumání a zvažujeme i dodatečné eh, země v případě, že o nich máme nové podklady a nové údaje. Jinými slovy, je to v podstatě živý dokument, který se může vyvíjet, některé mohou z tohoto seznamu zmizet a jiné se na něm mohou znovu objevit. A závěrem mi dovolte říci, že zachování a ochrana našeho finančního systému před praním špinavých peněz a terorismem si vyžaduje setrvalé úsilí z, ze strany nás i našich eh, stávajících a budoucích mezinárodních eh, eh, partnerů. Evropská unie nemůže být nějakým londromatem, jimž se financuje zločin a terorismus. Eh, ty dny, kdy jsme ohledně toho byli eh, naivní, jsou dávno pryč. A nyní jsem samozřejmě k dispozici, pokud máte jakékoliv dotazy. Pokud máte dotazy, které se týkají jednotlivých eh, zemí, tak tady mám tým, který nám případně pomůže, protože je to samozřejmě obrovská práce. Takže oni mají k dispozici podrobnější informace pokud jde o zvažování jednotlivých zemí. Děkujeme, paní komisařko, máme čas na několik dotazů. A tiskové materiály jsou k dispozici zde a online. A ti, kdo nám naslouchají, budeme mít také technický eh, briefing v Bruselu. Prosím, u, u představte se a médium, eh, eh, které zastupujete. Já s, pracuji pro Bruxelles 2 a k vaší poslední poznámce říkáte, že Evropa nemůže být Londromatem. Máte nějaké konkrétní objemy, které tento Londromat vlastně představuje? <laughs> A kolik na to máme času? Udělali jsme hodně, máme striktní pravidla, máme legislativu na uh, boj proti praní špinavých peněz, kde jsou velmi striktní pravidla, která eh, je nutno plnit na úrovni členských států. Máme systém, který eh, zahrnuje bankovní sektor, další povinné subjekty, jako jsou například realitní eh, makléře. Zahrnujeme v poslední verzi této legislativy i Bitcoin. A všechny tyto subjekty musí provést due diligence v případě, že dochází k nějakým podezřelým transakcím, nebo jsou to transakce, které jsou právě z těchto nebo do těchto rizikových eh, zemí. V případě jakéhokoliv podezření mají povinnost toto eh, podezření nahlásit eh, buď těm spravodajským finančním jednotkám v jednotlivých státech nebo policii, A kromě toho máme také celou řadu pravidel na evropské úrovni. Navrhujeme novou dozorčí roli pro EBA, takže je to pokračující se trvalý proces, zlepšujeme ten systém. A pokud jde o dohled nad evropským systémem, tak je jasné, že tu nemohou být žádné slabé články. Všichni na každé úrovni musí odvést svou práci, musí splnit svůj úkol. Ať už jsou to eh, evropské orgány, členské státy, eh, dozorčí orgány, finanční instituce. Samozřejmě, že ze strany komise eh, sledujeme, jak členské státy implementují a provádí v praxi Um, legislativu proti praní špinavých peněz. Po každém bankovním skandálu, eh, jejich jsme byli svědky v několika členských eh, státech, nebudu teď samozřejmě eh, ukazovat prstem, ale my jdeme po těchto případech, sami vyšetřujeme, co se stalo, co se nepovedlo, jestli je to systémový problém, nebo jestli došlo k selhání některé instituce nebo na nějaké, na, na nějaké osobní úrovni ale vzhledem ke ztrátám, eh, které nám působí eh, daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti a vzhledem k novým bezpečnostním hrozbám, protože tyto peníze, peníze, které jsou vyprané, se používají k páchání eh, trestných činů v Evropě, tak se musíme samozřejmě zlepšit to, co děláme. A proto musíme mít tak striktní systém. Have I answered your question? Pověděla jsem na váš dotaz? Uh, Kostis Geropoulos from New Europe newspaper. Um, já jsem z New Europe, vy jste zmínila koordinaci s evropskými členskými státy. Uh, já například vím, že Spojené království má speciální task force, uh, která zkoumá uh, praní špinavých peněz zejména z Ruska. A zajímalo by mě, Jaké máte plány na koordinaci s místními orgány a jestli Brexit bude mít nějaký vliv na vaše plány? a na koordinaci. A no, koordinace mimo jiné znamená, že všichni v členských státech si uvědomují, co je potřeba udělat. Máme stejná pravidla pro bankovní sektor a pro povinné subjekty, o kterých jsem mluvila předtím. Máme společně dohodnutá pravidla eh, pro členské státy, co musí členské státy dělat. A členské státy mají různé orgány, které dohlíží na finanční sektor. Eh, zejména jsou to tedy eh, jednotky eh, finančního spravodajství, což jsou důležité prvky systému. Ty struktury jsou velmi rozdílné a struktura těchto FIU je také rozdílná. My nepředpisujeme členským státům, jak to mají provést. My předepisujeme principy a kritéria, která musí být naplněna, aby byl finanční systém bezpečný. Pokud jde o Spojené království, tak eh, to je plně s námi, eh, pokud jde o uplatňování a implementaci legislativy o praní špinavých peněz. A já očekávám, že po Brexitu eh, tomu tak bude i nadále mohou nastat určité modifikace jejich právního rámce. Samozřejmě, jakmile se stanou třetí zemí, tak si půjdou svou cestou, ale jsem si jistá, že Britové budou dělat, co je v jejich silách, aby udrželi ty silné předpisy, protože je to v existenčním zájmu eh, nejenom britského finančního sektoru, ale i v zájmu bezpečnosti obyvatel. Eh, já jsem Marines FT, eh, panovaly určité eh, rozruchy v radě z tohoto seznamu komise a z metodologie, kterou byly umístěny určité země na seznam. Myslíte si, že rada bude mít kvalifikovanou většinu, která by mohla zablokovat zveřejnění toho seznamu? Tak Správná odpověď by měla znít nechci předvídat, ale odpovím upřímně, nemyslím si, že bude kvalifikovaná většina v radě. A ještě jedna věc. Mám pochopení pro reakce členských států. Navzdory tomu, že členské státy byly na naší straně při přijímání legislativy, která říkala, že Evropská unie má mít svůj vlastní seznam. Navzdory tomu, že metodologie byla konzultována s členskými státy a členské státy loni v létě schválili, tak stále zůstává faktem, že tohle je poprvé, kdy tu metodologii používáme v praxi. k tomu, abychom vytvořili tento první eh, seznam rizikových zemí na základě evropského hodnocení. Tohle je tedy novum, děláme to poprvé. A myslím si, že členské státy jsou přesvědčené o tom, že to musíme dělat. A to, co slyšíme, je samozřejmě přirozená reakce na něco nového, co je politicky citlivé, a co se týká bezpečnosti evropského finančního systému, ale co se také týká eh, vnějších vztahů Evropské unie a jednotlivých členských států. Takže mě nepřekvapuje, eh, jaké reakce se objevily, ale věřím, že členské státy projeví plné pochopení pro to, proč to děláme a že je nutné to dělat. Děkuji vám všem. Nevidím další dotazy. Jen vám chci připomenout, že tu máme odborníky tady i v Bruselu, takže budeme mít eh, technický eh, briefing popolední. Jinak vám přeji hezký den.